nadále podporovat politický, sociální a ekonomický rozvoj této země a děkuji vám velice za proběhlou debatu. Děkuji mnohokrát, drahá paní komisařko. A ukončujeme rozpravu a hlasování nastane posleze. Teď jdeme do posledního, k poslednímu bodu dnešního dne a to je diskuse o Guantanamo. A víte, že to, o čem jsme rozhodli, že už jsme měli eh, rozpravu bez hlasování a také jsme to tak pochopili, že dnes budeme pouze debatovat a hlasovat se bude na příštím zasedání. To byl návrh mého kolegy Svobody, tak jak ho navrhl dnes na plenárním zasedání. To znamená, že rozpravu povedeme dnes a hlasovat budeme za měsíc. Ale neřekli jsme, že budeme diskutovat o Guantanamo bez usnesení. Ale jasné je, že hlasování bylo tedy posunuto. Nejprve eh, bude hovořit celá řada kolegů jako autoři a nejprve amigo, pr- přítel Rui Tavares, který má minutu a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych začala právě tak, jak začala pan předseda, tím, že bych chtěl vyjádřit mé pochopení toho, že samozřejmě původně jsme měli o tom hlasovat a já jsem frustrován, že tady nehlasujeme. Tady máme 150 osob, které jsou tam zadržováni v tom Guantanamo, už je to 11 let bez soudu. Mnoho z nich je naprosto nevinných a nikdo neprošel soudem je to své volné zadržování, tady nebyla v soudní proces, obhajebou a tak dále. Mnohí z nich těch osob tady drží hladovku, eh, jsou vystaveni riziku smrti, jsou nuceně vyživováni, takže tady máme skutečně naléhavou situaci a já si myslím, že je ostuda našeho parlamentu, že jsme se rozhodli, že budeme mít pouze rozpravu bez politického usnesení, protože parlament je místem, kde se hovoří proto, aby se vyslalo politické Mm, poselství. Nejsme tady v kavárně. Ne, my tady eh, musíme něco učinit. Tady jsou lidské bytosti, které potřebují naše politické usnesení, které by vyžadovalo od USA s tou sílou, kterou máme, jakožto Evropská unie. Musíme tedy vyžadovat, aby ten problém toho Guantanama, toho své volno zadržování byl vyřešen. A e, na závěr bych chtěl vyjádřit to, že se mi nelíbí to, že někteří kolegové ten atentát z dnešního týdne z toho Bostonu použili proto, a já jsem plně solidární s oběťmi tohoto atentánu, použili proto, aby právě odročili to hlasování o Guantánamo. To si myslím, že by se nikdy nemělo takto dít. Děkuji. Děkuji. A nyní mám minutu na své vystoupení kolega Preda. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych chtěl jménem EPP vyjádřit své politování nad tím, že nebyla odročena i dnešní rozprava, neboť si myslím, že tragédie z Bostonu si zaslouží, abychom tady si připomněli oběti události před dvěma dny. Děkuji, pane Predo. Děkuji. Ale toto rozhodnutí eh, by se bylo mělo učinit na začátku dnes ráno a nikoliv nyní, protože musíme být solidární s, těmi, s oběťmi této strašlivé situace. A nyní má slovo paní de Kaiser. Děkuji vám, pane předsedo. Pravdou je, že v okamžiku, kdy Amerika smutní po obětech masakru Bosnu, eh, se snad nemá mluvit o Guantanámu, ale o Guantanámu se musí mluvit také. O Guantanámu už se 11 let hovoří o vězních, kteří, jejichž podmínky nejsou známy já si vzpomenu eh, po návštěvě Guantanama, jak jsme, když jsem viděla to místo, jak příšerné to bylo. Budu velmi prostá. Já bych chtěla připomenout jednu věc, která je pro mě strašnou vzpomínkou. A to je vzpomínka na proces s Breivikem, s tímto vrahem který eh, způsobil v roce 2011 ten masakr v Oslu. Vzpomeňte si také na důstojnost tohoto procesu. Vzpomeňte si na to neuvěřitelné gesto pro nás, dvou prokurátorů, eh, kteří v doprovodu dvou psychiatrů zatiskli ruku toho, kdo byl obviněn, protože se s ním muselo zacházet jako s jakýmkoliv jiným obviněným. A já si myslím, že v rámci této etiky, v rámci této mm, jurisdikce můžeme bojovat proti terorismu. Je to tak, kdy se nám pomůže kdy budeme moci důstojně z této situace výjít. A to by mělo platit i o Guantanamo. Terorismus by měl být potírán bez porušování lidských práv. Měla by se tady ctít prezumpce neviny a důstojnost všech. Když to nebudeme činit, tak zase přijde terorismus. A chtěla bych říct, eh, do jakého bodu jsem s Američany, kteří si skutečně nezasloužili eh, to, k čemu došlo v Bostonu během maratonu. Ale taky chci si, že Guantanama eh, by, Guantanamu by Obama měl dodržet své sliby, které dal v kongresu a měl by pomoci Eh, určitým eh, vězňům, kteří by měli být osvobozeni. Děkuji, pan Hans Petr Martin se tě chce na něco zeptat. Chceš odpovědět na otázku Hanse Petra Martina? Pane Martine, máte 30 vteřin. Děkuji, paní kolegyně, eh, jsem zcela vašeho názoru Domnívám se, že třeba bychom zůstali konsekventní, ale když jste hovořila o Norsku, eh, tak jsem si vzpomněl na rok 72 eh, a tenkrát z dobrého důvodu se říkalo The game must go on. Není to proto, že teď nehlasujeme, tak vlastně nahráváme do rukou tomuto teroru, protože důležité téma ponecháváme stranou jako trest smrti. Děkuji mnohokrát, pane Martine. Paní de Kaiser, můžete reagovat na kolegu? Děkuji panu Martinovi za tuto otázku. To je spíše idea toho, že člověk by měl nacházet kompromisy a kompromis a závazek je vždycky to, co je možné nejlepší, protože kolegové z Evropské strany lidové si nepřáli, abychom hlasovali tak jsme řekli dobře, že tedy hlasovat se bude poté a domnívám se, že každopádně velice dobře víme, co bychom v souvislosti s Guantanámem měli dělat. Ale děkuji vám za vaši otázku. Děkuji mnohokrát a jako autorka má slovo také paní Šáke na minutu. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, kolegové ve Spojených státech v Evropě jsme viděli případy teroristů. Nicméně musíme bránit svoji otevřenou společnost jak vnějšku, jak proti ohrožení zvnějšku, tak také eh, zvnitřku. Amerika je naším partnerem a spojencem a bohužel otázky lidských práv a prezumce neviny jsou v tomto případě, ačkoliv jsou to práva ústavní, jsou tady potlačována. A právě dbaní o tyto principy je rozdílem mezi otevřenými a uzavřenými společnostmi. Kdyby někdo, tak, někdo takto postupoval třeba v Egyptě, Spojené státy by asi byly první, kteří by protestovali. Dochází zde k dalším věcem, jako je odposlouchávání, ztrácení dokumentů a tak dále. My chceme vyzvat americký kongres, aby pomohl prezidentu Obamovi uzavřít Guantanamo, neboť demokracie a svoboda musí být dodržována eh, maximum musíme se stavět násilí větší demokracií. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu a půl má slovo paní Verža. Pane předsedo, chci se před panem Sonikem omluvit. Byla jsem tak trošku vynervovaná dnes odpoledne. V únoru byla publikovaná zpráva o systému trvalého mučení na Guantanámu, čili eh, eh, rezoluce, kterou dnes eh, zkoumáme, je velice aktuální. Vzhledem k navzdory četným apelům změnit situaci v Guantanámu se stále nic nezměnilo. 130 vězňů je od února v hladovce jsou nuceni eh, k tomu, aby hladovku přerušovali, nedostává se jim pitné vody. Eh, dávají, eh, vězni jsou dáváni do jednotlivých cel samotných, kde jsou pod dohledem 24 hodin denně. 46 Eh, je tady vězňů, kteří eh, jsou nejhorším způsobem eh, trestáni. Já naprosto sdílím to, co řekla Veronika de Kaiser. Báze na Guantanamo musí být zavřena. To je úloha pro zemi, která se nazývá největší demokracií na světě. Uh, je třeba, aby tady došlo ke spravedlnosti, ke spravedlivému souzení. Všechno je třeba udělat proto, aby tyto vězně také našli svou vlast nebo zemi, kde by mohli žít. A myslím si, že i Evropa, Evropská unie by tady měla se chopit své angažovanosti. Děkuji vám mnohokrát, paní Verža. Děkujeme také za omluvy panu Sonikovi. Pan Sonik je demokrat a rytíř a myslím si, že bude také akceptovat vaši omluvu. A nyní řečníci, kteří vystoupí ve jméno jednotlivých politických skupin, takže za socialisty pan Hovit. Především bych chtěl vyjádřit svoje soustrast s tím, co se stalo v Bostonu ale my pokračujeme v této debatě, poněvadž utrpení jednoho je utrpením všech. Lékařské posudky ukazují, že po 14 dnech hladovky eh, se eh, dochází ke ztrátě kognitivních a dalších schopností a narůstá pravděpodobnost smrti. Jsem domnívám, že je tedy velice správné, že náš parlament se eh, zabývá touto problematikou právě dnes. Eh, zdá se, a máme takové zprávy, že 13 z 43 eh, protestující jsou nyní podrobeni nucené výživě. A my se domníváme, že je třeba se zabývat otázkou mezinárodních standardů a etiky. Je třeba konstruktivně Eh, hovořit eh, s příslušnými orgány Spojených států a eh, i těmto vězňům poskytnout běžné podmínky zadržování, neboť to, co se děje v Guantanamu, je nepřijatelné. Děkuji mnohokrát a není za liberály má slovo paní Jeten Meky. Arvoisa puhemies. Děkuji, pane předsedo. Teroristický útok Bostonu byl strašlivý, je to strašlivý čin, který my všichni odsuzujeme. Obhajoba demokratické společnosti ovšem předpokládá, aby byla dodržována lidská práva. V případě Guantanama poruší Spojené státy americké jednoznačně mezinárodní právo, pokud stále ještě neuzavřeli tento tábor a oni ho neuzavřeli. USA tady poruší své vlastní hodnoty, pokud zadržují osoby, aniž by došlo k tomu, že by ty osoby byly představeny před soud. Nyní mají být, mají, má být protuštěno 26 eh, vězňů a nejsou propuštěny pouze z toho důvodu, že není žádná země, která by je přijala. Pouze zlomek zadržovaných bude postaven před soud, respektive to bylo již přislíbeno těmto osobám. Zátaga Guantanamo je jedna z největších ostud mezinárodního společenství. Já tedy doufám, že brzy USA rozhodne uzavření tohoto tábora a doufám, že Evropská unie v tomto opatření USA podpoří a také doufám, že k tomu dojde co nejdříve. Některé členské státy Evropské unie podpořily přelety CIA eh, se zadržovanými a dovolili eh, tajná vězení pro zadržované na svém území, toto je také ostuda. Členské státy Rady Evropy by se měly podívat do zrcadla. Protože v boji proti terorismu byly použity takové prostředky, které jsou v rozporu s veškerými hodnotami, na kterých se zakládá západní společenství, Evropská unie i USA a ke kterým se zavázali. Tady došlo k chybám, které se nesmí opakovat. Děkuji mnohokrát a není na minuto pan Schlüter za zelené. Děkuji, pane předsedo. Před 40 lety jsem byl malým chlapcem a já jsem vyrostl v USA a tehdy jsme říkali hrdě, že to byla země svobodných. Tehdejší větnamskou válku jsme chtěli ukončit. Lidé šli do ulic a požadovali rovnost před zákonem. Lidé obhajovali USA a jejich hodnoty a chtěli ukončit větnamskou válku. Nyní máme nebo válku, boj proti terorismu. Dochází k své volnému mučení, nelegitimnímu zadržování. Zadržování jsou ukrýváni za zdmi a nikdo je nevidí. Americký národ musí obhájit otevřenou demokracii, která se zakládá na dodržování práva, ne a ne válku s terorismem, protože jinak bude USA zemí zadržovaných. Děkuji, Karl. Děkuji mnohokrát a není na minuto pan Paška. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, Není pochyby o tom, že lidská práva založená na univerzálních hodnotách, eh, ke kterým patří také zákaz svévolného zadržování a právo na spravedlivý proces se vztahují také na vězně, kteří jsou internovaní v táboru Guantanamo. Skutečnost, že po 11 letech byla většina, většina, většina polovina osob zbavena obvinění, ale zůstá tam ukazuje, že naši američtí partneři nevědí, jak se mají sami vypořádat s existencí tohoto tábora. Internačního rozporuplný postoj je zřejmý i z postoje amerického prezidenta Obamy, který v roce 2009 prohlásil, že toto vězeňské zařízení uzavře a později autorizoval zákon, na základě kterého tato věznice má, nadá, má být nadále zachována probíjející hladovka guantanámských vězňů připomíná nejenom nám, ale i americké straně, že problém osob zadržovaných na Guantanamu je potřeba dořešit civilizovaným způsobem. Věřím, že naši američtí partneři to v rozumném čase dokáží. Děkuji vám. Děkuji. Pan Van de Stöp za nezařazené na minutu a půl, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dnes hovoříme o atentátních z Guantanáma, respektive jsou to podezřelí z atentátu. A zároveň tady dnes jsou pohřbíváni oběti atentátu z Bostonu. To je aktuální téma a v kontextu lidských práv se o tom dnes vůbec nehovoří. Zajetecký tábor v eh, zátoce Guantánamo samozřejmě nesouvisí s mezinárodním právem. Jistě je to ostuda, to je jasná věc. Jako příklad bych tady uvedl další věci, ke kterým došlo. Američané tady v podstatě píchli do, vojensk- do vosího hnízda a budou z toho mít jen problémy. Ta hladovka, pane předsedo. K takovým věcem dochází. Všude na světě je to metoda, jak vzbudit pozornost. To je také důvodem, proč toho, proč my tady jsme, takže zajedcům se to podařilo. Chtějí poukázat na to, že to není pouze interně americký problém. Je třeba tomu věnovat pozornost. A neměli bychom naši ruku rovněž vkládat do vosího hnízda. Je jasné, že Evropská unie má dost svých problémů, například s evropskými mladými lidmi, kteří jdou bojovat do Sýrie. Mnoho mladých muslimů se chápe jako to mučedníci a když se potom ze Sýrie vrátí zpět, tak budou radikalizovat další mladé lidi. Pane předsedo, ti zajaci musí být buď postaveni před tout a odsouzeni anebo osvobozeni. A Všechny organizace, které s tím mají docetění, musí převzít odpovědnost, ne EU. Děkuji mnohokrát. Teď kolega ukončil řečníky ve jméno politických skupin. A teď kolegové, kteří hovoří za sebe, máme pouze jednoho kolegu a to je kolega Repo, má minutu. Půjde, Guantánamo Bayn vankileiri on. Pane předsedo, zajatecký tábor Guantanamo Bay je trnem eh, v boku Baracka Obamy. Je do nebe volajícím příkladem toho, eh, jak se nedaří mezinárodní úsilí. Prezident Obama slíbil zavření tohoto tábora v roce 2009 a je nemyslitelné, aby 11 let zde byli lidé vězněni bez eh, soudu. Zdá se, že eh, v domácí politice USA principy lidských práv neplatí. V dialogu EU a USA by mělo být předmětem jednání také Guantanamo. Hladovka, která zde probíhá, je voláním o pomoc. Vězně není možné takto trestat a je třeba zajistit přístup pro Mezinárodní červený kříž. Děkuji. Děkuji mnohokrát. V každý ZI máme čtyři kolegy. Prosím pěkně, dodržujte ten termín jedna minuta, abychom mohli eh, dodržet eh, náš čas. Takže pan Masí, na minutu. Yo apoyo las palabras que he escuchado aquí de mi amigo Ruiz. Eh, podporuji tady slova mého kolegy Tavareše, paní Veronika Kaiser. Samozřejmě je strašné, co se děje v Guantanamo a nikdy nesmíme na to zapomenout. Nikdy žádní demokraté na světě na to nesmí zapomenout. Je to jeden z nejzávažnějších činů proti lidským právům. Nesmíme zapomenout na to, že pouze Spojené státy, eh, které slíbily, že opustí eh, tuto Eh, základnu na Guantanamu, která vlastně jim nepatří, která je kobánskou součástí. Stejně tak, jako Turek musí opustit sever Kypru. Stejně tak, jako Maročané musí opustit eh, západní Saharu. Pane Masi, eh, už jste vyčerpal svou dobu, děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Watson. Pane předsedo, 12 let z praxe vyšetřování a porušování ženevské konvence jsou v ostrém rozporu s americkým principem následování na hledání vlastního štěstí. Jenom část byla Eh, část těchto hm, vězňů eh, byla skutečně eh, pojednána v souladu s právem. A to, co řekl Dick Cheney, že jim tam dobře, že mají příjemné klima, tak to jsou nepřijatelná slova. Opět vidíme, že po dřívějších protestech, které se hrají před čtyřmi lety, opět dochází k protestům v podobě hladovky. My jsme na straně Američanů v boji proti teroru. Eh, my eh, odsuzujeme bomby, které vybuchly v Bosnu, ale toto je nepřijatelné. Děkuji mnohokrát, pane Vocne, a nyní má slovo pan Romeva. Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že 43 osob a oficiálně a 130 osob podle Organizace pro lidská práva eh, jsou v hladovce ze velmi mm, jasných a spravedlivých důvodů. Všechny, opakuji, všechny země musí dodržovat mezinárodní právo a to se týká i Spojených států amerických. Prezident Obama Stejně tak jako Evropská unie eh, se zavázal k tomu, že zavře Guantanamo v roce 2009, ale dodnes nesplnil tento svůj závazek a eh, prostě instrumentalizovat tak, jak to udělal jeden kolega z Evropské lidové strany, eh, jak si chválit tento postoj, to znamená porušování lidských práv. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní pro uzavření celého kola řečníku má slovo paní Göringer. Děkuji pane předsedo, v letech 2009 a 2013 americká vláda veřejně vyhlásila úmysl uzavřít Guantanamo. Nicméně nic se nestalo. Stále je tam 160 vězňů podezřívaných z teroristických aktů, z nichž většina nebyla oficiálně obviněna nebo souzena. Dochází k nelidskému eh, zacházení a Eh, dochází také k fyzickým potičkám eh, mezi strážci a vězni a nyní k hladovce. Zadržování osob bez procesu je porušením mezinárodních dohod, jimiž jsou vázány také Spojené státy americké. Vyzýváme k likvidaci Guantanama a k jejich a k deportaci těchto vězňů do jiných zemí. Děkuji ti mnohokrát, Lidie. Tím pádem jsme ukončili kolo kolegů, kteří se chopili slova a nyní uzavřeme celou rozpravu eh, paní komisařkou a kolegyní Cecilí Malmström. Of course, honorable members. Uh já bych také chtěla začít eh, jasným odsouzením bobových útoků v Bosnu a vyjádřením solidarity eh, obětem, jejich rodinám, američanům a americkým orgánům. V Guantánu před dvěma měsíci byla zahájena hladovka. Eh, je jich tam zhruba 43, kteří kteří zahájili toto hladovku a dnes je jich přes 130, neznáme úplně přesný počet. A toto je projevem kolektivního zoufalství, protože mnozí jsou tam již 11 let a pořád jim hrozí pokračující zadržování bez jakéhokoliv obvinění mnozí z nich eh, již natolik ubyli na váze, že bylo úředně rozhodnuto poskytovat jim umělou výživu. To samozřejmě vede k složitým právním a etickým otázkám. Samozřejmě eh, je třeba respektovat eh, autonomii každého člověka, ale také na jeho zdravotním stavu. Takže rozhodnutí o případné umělé výživě je třeba učinit eh, případ od případu. Je to ovšem situace, která nám způsobuje opavy. Zadržování eh, v Guantanamu. Vlastně podstata, to je pro nás také vážnou otázkou a já se domnívám, že bychom měli obnovit politický proces, eh, který by vedl k úplnému uzavření tohoto tábora. Respekt lidským právům a základním právům a právnímu státu, to je také jádrem boje proti terorismu. Eh, není možné eh, s teroristy zacházet mimo rámec práva všechny instituce EU se velice rozhodně staví k této otázce a neustále opakujeme výzvy k uzavření Guantanama a to tež učíme dnes. Samozřejmě, že hlavní zodpovědnost je na Spojených státech, nicméně my na to reagujeme jako přátelé a partneři. V červnu 2009 byla, byl přijat rámec, ve kterém eh, členské země EU přijali na své území více než 20 eh, eh, bývalých zadržovaných se z Guantanama. To, že na základě podezření jsou někteří, někteří drženi už dlouhou dobu, v Guantánamu je dáno také eh, legislativním vývojem, který omezuje eh, možnosti eh, Obamovy administrativy řešit situaci, a to i díky omezeným finančním prostředkům. My jsme nejbližším spojencem a přátel, přítelem Spojených států. Měli bychom je oddaně podporovat v boji proti terorismu, ale také bychom měli podpořit úsilí americké administrativy o úplné uzavření Guantanama. Komisaria. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, a s příspěvkem paní komisařky ukončujeme tuto rozpravu a přejdeme k hlasování. K Větnamu máme